So, hello. Today I have to run to get my... Tak já teď musím běžet, abych si zprovoznila internet. Skutečně mám dnes problémy s internetem, ale každopádně se mi podařilo se znovu připojit a dávám slovo rovnou Joachimu Kůsovi, Paní Busquets skončila a nyní má tedy slovo náš stínový zpravodaj pro absolutorium za rok 2019, pan Joachim Kus. Doufám, že je připojený. Vidím, že už otestoval spojení. Ano, děkuji vám moc, paní předsedkyně. Vážené dámy a pánové, srdečně děkuji také účetnímu dvoru a panu Gregorovi za jeho zprávu a za zprávu o výkonnosti. Já jsem se na to velice dobře podíval a mám ještě několik otázek. Nejprve ale ještě jednu poznámku, která se týká té zprávy o výkonnosti jako takové. Mně připadá velice dobré, že tato zpráva teď přichází a že nabízí novou perspektivu eh, k té souhrné zprávě účetního dvora. Eh, dostáváme tak eh, mnohem více informací o pozadí a o tom, jaké jsou problémy, jaká jsou slabá místa a tak dále. A nemusíme se spoléhat pouze na míru chybovosti, ale dozvídáme se i mnohem více o tom, kde je eventuálně zakopaný pes. A proto mi připadá velice dobré, že tuto zprávu máme a moc krát za ní děkuji Evropskému účetnímu dvoru za to, že si snídal tu práci. A teď konkrétně k některým bodům. Pro mě samozřejmě zatím ještě těžké chápat, co zatím vším eh, se skrývá za těmi červenými a zelenými a eh, dalšími eh, balíčky, které jsou zmíněny v té zprávě o výkonnosti. Já začnu rovnou horizontem 2020. Tady v pilíři 3 jsou společenské výzvy, societal challenges. Tam je velice mnoho červených bodů a já bych se chtěl zeptat, proč to tak je, co se zatím skrývá, proč je to takhle negativně ohodnoceno. A potom eh, bych se chtěl zeptat na FC. Eh, k tomu zatím nemám žádné otázky, ale k ERDF a k Fondu soudržnosti. Eh, tam toho je docela hodně, je tam hodně červených bodů a já bych se chtěl zeptat zejména na tu druhou oblast, eh, specifické cíle eh, a eh, přesun k nízkouhlíkové ekonomice. Tady kromě jednoho bodu je úplně všechno červené. A když pomyslím na zelený díl, tak mi to dělá trošku starosti. Jak to má fungovat, když tady tohle je sice rok 2019, ale stejně. Když je tam tolik červené, tak jak to má zezelenat? Potom k dalšímu bodu, k druhému bodu. Tady jde o kapitolu 5, o AMIF. A tam bych se chtěl zeptat vlastně na to tež. U konkrétních cílů máme tedy tři migrace, zachraňování. Proč je tady ten výsledek dvakrát záporný, dvakrát negativní? Na to bych se chtěl zeptat. A potom ještě nakonec bych se chtěl zeptat eh, na kapitolu eh, zemědělsk- společná zemědělská politika. Tam bych se taky chtěl zeptat na ty obecné cíle dvě, což je udržitelná zpráva přírodních zdrojů a klimatické akce. Celkově je na tom tedy zemědělství trochu lépe, ale i tady v oblasti klimatu, klimatických akcí, máme eh, pět záporných bodů. A tomu já příliš nerozumím, eh, jak se to tak stalo. Eh, celkově vzato, tedy tohle jsou ještě otevřené otázky. A ptám se ještě, jestli ta zpráva o výkonnosti a její výsledky se nějak eh, promítají do negativních výsledků té souhrné zprávy. Takže ten negativní, eh, negativní auditní výrok eh, v v zprávě výkonnosti, jaký má vliv na tu celkovou zprávu. Jsou ty výsledky do toho započítané, anebo nemají vzájemně vůbec žádnou souvislost? Tolik tedy mé otázky a děkuji vám. Děkuji moc krát, pane kolego Kůsi. A nyní eh, dám slovo rovnou panu Janu, Janu Gregorovi a paní Busquets. Ano, děkuji za slovo, děkuji za tyto otázky, pane zpravodaji. Já bych vám chtěl nejprve poděkovat za to, jak celkově hodnotíte naši zprávu a také doufám, že celkově se nám podaří zlepšit ten celkový rámec v dlouhodobém pohledu. Co se týče těch jednotlivých ukazatelů, tak eh, mohu říci, že jsem velice rád, že jsme si připravili novou metodiku, jak ukazatele vyhodnotit, jak je rozlišit, jak také rozlišit eh, input a output a což je také, a také jak se zaměřit zejména na ty ukazatele výstupů, a tam to totiž souvisí také s tím zaměřením na výkonnost programu. Za prvé, musíme eh, navrhnout takovou metodiku, abychom viděli, zda ty ukazatele jsou na dobré cestě nebo nikoli, čili musíme provést analýzu. A to nebylo tak úplně přímočaré, protože se musíme podívat, eh, zda ukazatele eh, mají jasně stanovené cíle a milníky, protože v tom případě by ten výpočet eh, byl poměrně jednoduchý, ale mnoho ukazatelů nemají zatím definované milníky ani kvantifikované, kvantifikovatelné cíle. A u takových ukazatelů tam máme tečky nebo ty malé eh, obdélníčky šedé. To znamená, to znamená, že tam jsme nebyli úplně eh, schopni to všechno přesně vyhodnotit, eh, vyhodnotit protože tam chyběly určité parametry těch ukazatelů, nějaké takové to hlavní nastavení ukazatelů. Dále rozdíly mezi zelenými obdélníčky podle toho, zda jsou plně vybarvené nebo zda jsou nějak šrafované. Takže opět záleželo, zda jsme měli k dispozici všechny informace nebo nikoli ohledně těch ukazatelů. Pokud jsme neměli úplné informace, tak jsme to nemohli vyhodnotit. Zda je to vše plně hmm, na cestě, jak má být. Dále, co se týče těch specifických ukazatelů, možná bych se ještě sešel s vámi nějak bilaterálně ohledně těch jednotlivých ukazatelů, ale celkově můžeme říci, a že tedy hlavní ty body, o kterých se tam hovoří, se týkají klimatu. Tam máme pocit, že opatření v oblasti SZP mají spíše nižší e, účinnost, pak je tam ještě speciální kapitola 4.9, kde se hovoří o emisích skleníkových plynů a ty emise tam neklesají v průběhu doby. Takže navrhuji, abychom eh, diskusi o těch specifických ukazatelích vedli spíše bilaterálně, pokud vám to nevadí. That would be very nice, because if... To by bylo velice dobré, protože jinak bychom to všechno nestihli. Další na řadě je Markus Pieper, nový zpravodaj za EPP a pak Petrina Penková za SAD. Petrina Penková. Takže nyní pan Markus Pieper a paní Penková, každý máte dvě minuty, prosím. Yes, now it's working. Ano, děkuji, slyšíme se. Pane Gregore, vy jste v té své prezentaci měl 10 minut eh, a eh, hovořil jste vlastně jenom o metodice. Jenom o metodice. A pokud jde o tu zprávu o výkonnosti, eh, tak u té jste se zastavil jenom na pár minut a já bych eh, chtěl říci, že máme tu ještě vázané prostředky z roku 2018, eh, u kterých bylo vždycky pozitivní hodnocení a pokud jde o finanční nástroje, tak máme dokonce jenom 17 peněz, které dosáhly eh, svých cílů. A vy jste říkal u fondu soudržnosti, že tam ze dvou třetin nejsou očekávání naplněná a že podle Regulatory Scrutiny Board eh, je ze 40% eh, odhad komise chybný. Eh, takže celkově za to není příliš hezký obrázek. A já z toho vidím dva důsledky. Za prvé, řádné využíva, no, přes, no, audit řádně, řádného používání výdajů, to, jak si na, to musí zůstat tak, jak se to doteď auditovalo, to by nemělo být změněno tou zprávou o výkonnosti. A za druhé je třeba se zamyslet nad otázkou, zda nejsou potřeba drastické reformy naší dotační praxe, eh, vzhledem k tomu, že všechno se musí dělat velice byrokraticky a dochází k prodlevám. Eh, já jsem se ještě nedostal ke kontrole těch peněz z fondu eh, obnovy. Každopádně nejste v účetním dvoře trošku přetížení? Děkuji vám moc krát. Eh, děkuji Markusi Píprovi. A nyní eh, dám rovnou slovo Cvetelině Penkové a Olivieru Šastelovi a potom dám slovo panu Janu Gregorovi, aby odpověděl. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Gregorovi za prezentaci těchto informací. Myslím, že je pro nás velmi užitečné vidět ten důraz na výsledky vyplývající z implementace, z provádění evropského rozpočtu, což, jak víte, je důležité pro výbor kont i pro parlament jako takový. A myslím si, že ta analýza té zprávy o výkonnosti a výdajů je velice eh, užitečná a prezentuje velice důležité informace doplňující zprávu Četního dvora. A já mám několik otázek. Za prvé, jak účetní dvůr posuzuje výkonnost eh, politiky soudržnosti za rok 2019, mohly by dodatečné audity implementované komisí v členských státech a související s alokací eh, výkonnostní rezervy mohly by být považovány za užitečné a nebo je to dodatečná zátěž pro služby komise a příjemce. A konečně Vzhledem k tomu, že nebude výkonnostní rezerva v tom dalším programovacím období, může účetní dvůr identifikovat pozitivní prvky ze stávajícího výkonnostního rámce, které by měly pokračovat v budoucnosti v nějaké případně pozměněné podobě? Děkuji moc krát, Milan Tvetelina, Olivier Šastel. Paní předsedkyně, Děkuji. I já si přeji poděkovat účetnímu dvoru za eh, toto představení zprávy a zejména za odvedenou práci. Tato zpráva je evidentně významná, protože tu specifickým způsobem analyzujeme relevantnost a výkonnost politik implementovaných v Evropské unii. To je důležité pro moji skupinu. Je důležité, abychom měli účty bez chyb, bez jakýchkoliv nesouladů, aby bylo jasné, že jsou prostředky investovány do ekonomicky rentabilních projektů nebo které mají důležité páky z hlediska přidané hodnoty. A ta první mapa ukazuje dost kontrastní e, výsledky podle jednotlivých programů, je tam dost velký, velká marže, zejména pro zemědělství a fondy soudržnosti. A mám také pár otázek, jak chce komise zlepšit věrnost a důvěryhodnost těchto eh, údajů, spolehlivost těchto údajů. Komise říká, že nemůže kontrolovat eh, spolehlivost těchto údajů z určité strany, ale jak, jak chcete zlepšit výměnu údajů, aby byla eh, spolehlivější výměna údajů se s členskými státy? A rovněž, jak konkrétně chcete vypočítávat roční eh, výkon takových programů, jako je Horizont Evropa nebo program, eh, jsou programy soudržnosti. Jak chce komise implementovat doporučení vzhledem k tomu, proč eh, tomu tak nebylo vlastně až do, dosud a jaké budou další kroky, které budou používány a uplatňovány. A také by mě zajímalo, jak lépe implementovat Green Deal. To znamená eh, cíle v oblasti eh, uhlíku, ehm, zelených energií, a tak, aby bylo jasné, že klimatické a energetické výzvy se vyvíjí. Samozřejmě ehm, ta tendence nemusí být nutně pozitivní z hlediska zemědělství, protože se podíváme od roku 2015, tak emise CO2 nadále rostou ze zemědělství navzdory všem opatřením. Merci bien, Olivier. Děkuji, Olivier. Je donne la parole. A já dám slovo panu Janu Gregorovi. Děkuji za vaše dotazy. A já bych na úvod se rád omluvil panu Píprovi za přílišné zaměření na metodiku. Já jsem to považoval za důležité, vzhledem k tomu, že se jedná o první zprávu svého druhu. S tím, že samozřejmě naše metodika. My jsme se eh, snažili přihlédnout k tomu, kolik um, máme relevantních indikátorů, snažili jsme se to srovnávat s našimi vlastními eh, výkonnostními Eh, audity a inspekcemi. My jich máme 35 ročně, ale je těžké provádět agregace. V tomto případě jsme se to snažili združovat a na základě toho jsme si pak vypracovali vlastní názor na výkonnost jednotlivých programů. A eh, pravidelný přeskum té dozorčí rady je důležitý z hlediska těch, té přeskumové rady je důležitý z hlediska zlepš, zlep, pro zlepšování. Co se týče RDF, já už jsem to řekl na začátku, ale financování příští generace musí být podrobeno stejné míře přeskumu, co se týče eh, výkonnosti i řádnosti. Paní Penková, vaše tři dotazy co se týče soudržnosti, tak její výkonnost, tam je to součást sdílených pravomocí, sdíleného řízení. Vždycky je to těžší, když to závisí na členských státech, než když je to přímé. Máme doporučení dvě, které bych tu potrhl. Potřebujeme zlepšit spolehlivost těch informací a uvedli jsme příklady prostřednictvím jakostních kontrol, kdy i auditní orgány členských států musí sehrát svou roli k sdílení osvědčených postupů komise a komise samotná by měla zlepšit pokyny pro vypracovávání výkazu. Ale u soudržnosti největší problém jsou prodlevy v implementaci a to, že oba programy jsou, se implementují pod hranicí 40%, což sebou nese určité riziko, ehm, že se lidé zaměřují na eh, jaksi rychlé výdaje ke konci období spíš než na výkonnost. Absence výkonnostní rezervy já jsem přesvědčen, že abychom měli dobrý výkonnostní systém, musíme se zaměřovat na e, již fázi nastavování politik, přípravu. Když máme informace včas, ale tak můžeme i přizpůsobit, uspůsobit ty programy samotné v průběhu a myslím, že komise může nad tímto tomu, k tomu pomáhat, provádět dohled nad tím, jak se to dělá na té národní úrovni. Pane Šastel, to jsou spíš otázky na, Evropské komis, na Evropskou komisi, ale mohl bych přispět k té poslední, ke Green Dealu. My se na, na účetním dvoře rovněž jsme se na to zaměřovali, máme zprávu z roku 2016, každé páté euro na klima a provedli jsme nyní Follow-up k této zprávě. Některá doporučení nebyla přijata, některá nebyla eh, implementována a máme ještě čerstvou aktualizaci 1 lomeno 2020, sledování klimatických výdajů z evropského rozpočtu. A je tam, jak, jsou tam některé nadměrné odhady týkající se zemědělství bude tudíž dost těžké zajistit, aby 25 šlo na klima, ale máme plán, abychom měli i novou zprávu týkající, se zapracovávání klimatu průřezově do všech oblastí. Děkuji. Děkuji vám moc krát. Já bych teď navrhla, abychom eh, dali slovo komisi až na konci. Odpoví Gertian Kopman. A teď vidím na seznamu ještě dva řečníky, každého na dvě minuty, Viola von Kramon Dobardel a Martina Dlabajová za Renew v Catch the Eye. Děkuji vám, paní předsedkyně, eh, a děkuji zejména Janu Gregorovi za eh, tuto vynikající eh, první výkonnostní zprávu. Myslím si, že obecně to jsme všichni velice rádi, že konečně existuje téměř generace evropských poslanců požadovali něco takového, takže myslím, že za to vám patří gratulace za první exemplář této zprávy. Děkuji i za tu prezentaci. Mnozí kolegové už tu zmínili, jak důležitá jsou spolehlivá data a zdá se, že tohle je jedno z velice důležitých kritérií, pro vytváření zpráv o výkonnosti. Zdá se to jako drobnost, ale když nejsou spolehlivá data, a zejména když komise mění kritéria eh, během jednoho roku, tak je to těžké. Ty hodnoty přizpůsobení překročily 50 původních hodnot, což je samozřejmě taky problém. Takže spolehlivá data eh, od členských států. To samozřejmě není starost účetního dvora, ale eh, kontrolovat to a žádat eh, takováto data, to si myslím, že je úkol komise a proto se ptám spíše komise A jinak mám tři otázky. Tedy spolehlivost dat eh, a informací, eh, které dostávají členské státy a které reportují účetnímu dvoru. Zdá se, že je to stále nedokončená práce. Hlavním problémem komise je odpovědět na to, zda některá z těchto uvedených dat by se dala zlepšit silnější technologickou podporou anebo zda tu máme eh, co dočinění se záměrnými dezinformacemi, které jaksi optimisticky přikrášlují data. Že je to zkrátka přístup příliš pozitivního reportování a příliš pozitivního informování. Druhá otázka, tak, tak k tomu bych chtěla říct, že eh, Vítáme ten přechod od hodnocení především efektivity programu a politik eh, směrem k píše orientaci na výsledek. Ale tak, eh, jak už tomu bylo mnohokrát v těchto posledních letech, chtěli bychom vyzvat komisi a účetní dvůr, aby část svého úsilí eh, napřela k auditování těch tři e tedy ekologie, rovnost, equality a etika. Takže k tomu byste se možná mohl vyjádřit. Děkuji vám. Děkuji moc krát, Violo, a teď dám slovo eh, Martině, pokud je připojená. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat panu Gregorovi za tuto prezentaci. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem velice ráda, že poprvé máme k dispozici tuto komplexní zprávu o čerpání celého rozpočtu Evropské unie. Tento rozpočet je agregovaný. Já sama jsem také potom volala po, tomto, mm, po takové zprávě už od roku 2014, kdy jsem měla na starosti udělení absolutoria. Pro nás je to také důležité, pro naši zprávu. Máme zde různé um, vzorky, vidíme, jak se porovnávají různé věci a doufáme, že tato nová metodika, která bude vyhodnocovat eh, ukazatele, bude předkládána každý rok. Mám několik otázek na pana Gregora. Za prvé, nakolik se máme znepokojovat ohledně plnění rozpočtu EU? A co máme dělat v dalším VFR, abychom zlepšili plnění rozpočtu? Mám více, chce to více zjednodušení nebo zrušení takového toho vyšperkovávání legislativy členských států? A druhá otázka, jak, jaký bude další vývoj eh, této zprávy, jak se tato zpráva bude vyvíjet, bude to tedy každý rok, to znamená, jak vidíte vypracovávání této zprávy do budoucna. Děkuji. Ano, děkujeme. Takže tyto otázky budou velice zajímavé. Nejprve dám slovo panu Janu Gregorovi. Děkuji. Děkuji za dotazy. Také děkuji za to, že eh, chválíte to, že jsme vypracovali tuto zprávu o výkonu. Nejprve se chci vyjádřit k tomu, na co se ptala paní Kramona a hovořila o těch třech E, že se na ně máme zaměřit. Mm, pokusíme se ve svém pracovním programu zaměřit se více na klima, máme také například audit o e, mm, konfliktu, interest, e, konfliktu zájmu na rok 2021, takže i tyto věci tam budeme brát, znamená ta etika, pak také ta e-equality, e, rovnost, takže to jsou ta 3E. Také budeme rádi, pokud se komise rozhodne, aby se ta naše zpráva rozšířila i na vyhodnocení těchto 3E. Dále otázka paní Martiny Dlabajové. Já jsem velice rád, že Evropský účetní dvůr mohl poprvé od, vyslyšet ty um, hlasy Evropského parlamentu a dalších, abychom připravili agregovanou zprávu uh, o agregovaném um, nebo s agregovanými údaji o plnění Evropského, uh, Evropské unie. Je to takový první pokus. Uh, doufám, že to tak um, bude pokračovat. Teď um, připravujeme zprávu která se týká roku 2020. François Roger Kažela, můj kolega francouzský, se bude věnovat právě otázce výkonnosti. Takže si myslím, že asi on také bude reagovat na vaši zpětnou vazbu. Domníváme se, že tato zpráva může být zajímavým nástrojem pro proces udělení absolutoria. Čili budeme se snažit třeba vybrat nějaké vzorkování programu nebo nějaký vzorek programu. Třeba to může být pouze jeden program ročně, nebo můžeme mít nějaký rotační přístup k těm programům. Domnívám se, že nebo doufáme, že doporučení, která činíme komisi, budou eh, nakonec eh, nějak vypořádána. No a klíčové je samozřejmě věrohodnost. Eh, souhlasím s komisí, že toto je docela náročné ehm, ve spolupráci s členskými státy, tam, kde je Mm, kde se používá sdílené řízení. Pak se ptáte, zda si máme činit obavy, zda se máme znepokojovat. Já si myslím, že je vždycky důležité mít k dispozici eh, správné informace ve správnou dobu, abychom tak mohli dobře nebo lepším způsobem navrhovat politiku pro budoucnost nebo i ty politické koncepce nějak eh, upravovat. A také je důležité, aby provádění a čerpání bylo mm, proveditelné na úrovni členských států. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. A teď nevím, zda už mohu přivítat pana Herta Jana Kopmana, kterému bych ráda dala slovo, aby se vyjádřil k otázkám paní, pana pardon, Oliviera Šestela a dalších kolegů. Bohužel nefunguje zvuk. I think there is a technical pro- problem. Vím, že máme nějaký technický problém. Takže doufám, že nás slyšíte a že můžete hovořit. Uh, not yet, madam. We are... Zatím ne. Zjistíme, čím to je. Máme, už se nám daří se spojit s panem generálním ředitelem. Yes, madam, we are on the phone. Ano, jsme s ním na telefonu a snažíme se problém vyřešit. A poté si uděláme krátkou pauzu, protože někteří kolegové z rozpočtového výboru musí hlasovat na rozpočtovém výboru, takže pak bude asi pětiminutová pauza předtím, než eh, mezi nás přijde pan generální tajemník. Perhaps Mr. Kuz. Pan Kus by možná si mezi tím mohl vzít slovo před panem Kopmanem, pokud si přejete. OK. Eh, vielen Dank. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Eh, já eh, jenom velice krátce řeknu, že většinu těch otázek ještě vyřešíme bilaterálně. Děkuji za ten příslip a děkuji účetnímu dvoru za to, že tuto možnost máme a že je k tomu ochotný. A jinak jsem velice vděčný za tuhle novou zprávu a uvidíme, co z ní v budoucnu vzejde a jak ji budeme moci používat. Tak to je ode mě všechno. Děkuji. Děkuji moc krát Joachimu Kůsovi, našemu zpravodaji. A teď se ptám ještě jednou, eh, jestli už máme pana generálního ředitele. A nebo jestli uzavřeme tento bod pořadu jednání. Pane Kopane, zmáčněte prosím tlačítko Speak. Uh, Mr. Kopan, we cannot, we cannot see. Pane Kopmane, neslyšíme vás. Vidíme, ale neslyšíme. Would you please activate your micro... Můžete si prosím zapnout mikrofon vlevo nahoře na vaší obrazovce. Can you hear me, Mr. Kopmon? We, we cannot hear you. Can we try to unplug? Neslyšíme vás, bohužel. Můžete si zkusit vypojit sluchátka? Možná je to mikrofonem vašich sluchátek. Pokusme se o to tedy bez sluchátek. A můžete je vypojit, prosím, z počítače. Dear Chair, can you hear me now? Yes, slyšíte, slyšíme se, ano, slyšíme se, prosím. Slyšíte mě, ano? Slyšíte mě, ano, slyšíme vás. Můžete hovořit. Já se velice omlouvám, Rámo, Niko, paní předsedkyně, dámy a pánové, za toto spoždění a technické problémy. Chtěl bych z celého srdce poděkovat Janu Gregorovi a účetnímu dvoru za tuto zprávu a všem poslancům a poslankyním za relevantní dotazy. V reakci na tyto dotazy bych řekl toto. Pro komisi je to proces, proces, kdy se učíme, ale doporučení účetního dvora považujeme za velice důležitý krok vpřed. Co se týče toho učení a poučení, tak jsme teď skromnější, co se týče cílů. Horizont je dobrým cílem. Když stanovujeme cíle na rok 2020, to nebylo realistické, protože výzkumné projekty, i když jsou zafinancované, tak trvá, trvají, než se implementují. Což se týče e, soudržnosti, tak tam ty prodlevy, které byly zmíněny několika řečníky, jsou významné a eh, je důležité měřit výsledky pět let po začátku víceletého rámce v desetiletém období, když máme sedm let plus tři, tak to pak vede prostě k, ke zklamání. Ale my si myslíme, že ke konci období se to dožene. Co se týče kvality vstupních dat, což je něco, na co poukázalo mnoho z vás, tak je tu jedinečná příležitost v těch právních rámcích jednotlivých programů nastavit to správně. Já jsem si vědom, že je vám tohle velice blízké a chci vyzdvihnout odhodlání vašeho výboru klást důraz například na skutečné vlastníky, na údaje o skutečných, eh, skutečné příjemce tedy toho programu, těch prostředků, a e, tohle musí být odráženo v tom práv, aby to odráželo ten právní základ. Co se týče klimatu, co se týče e, otázky genderu a biodiverzity, tak víceletý rámec bude mít e, daleco, daleko přísnější, striktnější rámec, budeme mít velmi rigorózní metodiku, která to bude odrážet a v kontextu vyjednávání o víceletém rámci jsme se dohodli, že budeme konzultovat s parlamentem a radou. To všechno je naplánované. Konečně bych ještě řekl, že nás čeká bezprecedentní příležitost prostřednictvím mechanismu obnovy, kdy budeme mít 600 miliard eur, které budou distribuovány, protože to je, exkluzi, to je program, který je exkluzivně založen na výkonnosti. Všechno všechny platby jsou na základě výkonnosti, na základě předem stanovených milníků a cílů. Takže to bude, bych, dovolil bych si říct, přímo revoluční. A budeme pak v situaci, kdy výkonnost bude skutečně středobodem eh, naší práce. Já se těším na další spolupráci s výborem, s parlamentem, aby výkonnost byla položena na roveň dalším ukazatelům, když eh, spolu s plněním, co se týče rozpočtu a jeho plnění. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Tak vážené kolegyně a kolegové, já bych tu chtěla srdečně přivítat našeho generálního tajemníka Evropského parlamentu. Půjde nám o absolutorium za rok 2019 a naším zpravodajem je Petr Sarvama. A mám velkou radost také z toho, že je to pan François Roger Kazala, příslušný člen účetního dvora. Také ho zdravím a e, ještě jednou ho tu vítám a e, jsem také ráda, e, že je tu na místo předsedkyně, tu jsem tady ještě neviděla. Pana generálního tajemníka jsem viděla v sále, proto jsem ho pozdravila. Každopádně je tu s námi také místo předseda pan Pedro Silva Pereira, a také interní auditor pan Robert Galván a ještě pan Michal Adam. který je odpovědný za evropské politické strany a nadace. A zejména eh, bych chtěla pana Adama přivítat proto, že my jsme o tom vždycky debatovali a teď jste tady, takže srdečně vás vítám. A pak děkuji také administrativě Evropského parlamentu za písemné odpovědi na dotazník ohledně eh, roku 2019. Bylo to 192 otázek eh, v tomto roce a jsem si vědomá toho, že odpovídat na tak vysoký počet otázek eh, si žádalo mnoho času a úsilí ze strany administrativy. A myslím si, že v době koronaviru je skutečně skvělé, že jste to zvládli takhle precizně. A teď bych chtěla připomenout strukturu té debaty dlouhé hodinu a půl o absolutoriu Evropského parlamentu. Začneme účetním dvorem, pak bude mít slovo místo předseda Evropského parlamentu, potom generální tajemník, potom interní auditor a konečně eh, pan Adam. Každý bude mít pět minut na to, aby popsal hlavní body eh, ohledně absolutoria za rok 2019. A interní auditor bude mít dvojnásobek času na to, aby představil svou výroční zprávu za rok 2019. Pak dáme slovo zpravodaji, kterého tímto vítám na 10 minut, eh, a to včetně odpovědí řečníků. A následující kolo bude patřit stínovým zpravodajům. Já si nejsem jistá, jestli každý stínový zpravodaj bude mít pět minut. Myslím si, že to bude spíš tři, protože vždycky máme nějaký sklus. A teď jako první bych chtěla dát slovo panu François Rože Kazala, uh, členovi účetního dvora, prosím. Merci. Děkuji. Děkuji vám, paní předsedkyně. I mě nesmírně těší, že vás znovu vidím, ale já jsem vlastně nikdy neodešel. Já jsem sledoval eh, debatu se zájmem, protože se mě může týkat příští rok. Dámy a pánové, poslanci poslankyně, zpravodajové, zpravodajky, Já se nyní vrátím k otázkám, které se vás přímo týkají a které jsou možná trošku prozaičtější. Je mi ctí vám předložit kapitolu 9 naší výroční zprávy, respektive několik prvků této zprávy týkající se eh, výdajů v souvislosti s fungováním Evropského parlamentu. Omlouvám se, pokud se budu opakovat v některých věcech z předchozího příspěvku. Víme, že témata jsou stejná pro všechny organizace a konstatování jsou obdobná. Takže pro rok 2019 jsme tu měli výdaje, které se zvýšily na 2 miliardy eur, což představuje asi 19 správních výdajů z víceletého rámce, stejně jako jiné instituce i my jsme vzorkovali platby, přeskoumali jsme některé vzorky mezi platba, platbami z průběhu roku a dospěli jsme k závěru, že výdaje na běh parlamentu jsou prosty nějaké větší chybovosti a jsou pod mírou chybovosti kterou předepsal účetní dvůr. Nicméně přeskoumání těchto transakcí nás přesto vedlo k určitým postřehu a k obnovení doporučení, které jsme učinili již dříve. Co týče platby týkající se eh, evropských politických stran, tam jsme, eh, tedy EPP, tak tam byla, tam byla určitá nesrovnalost, absence ehm, některých kontrakt, kontraktuálních dokumentů a osvědčení, které by ukazovaly, že určité náklady e, skutečně byly vynaloženy, skutečně proběhly. Není to poprvé, kdy se setkáváme s tímto problémem a v minulosti jsme konstatovali podobné absence týkající se politických skupin a frakcí. Takže my jsme minulý eh, rok učinili doporučení týkající se tohoto kroku ohledně respektování postupů u těchto typů výdajů. V kapitole 9 jsme přeskoumali také navýšení počtu smluvních eh, pracovníků, zaměstnanců A to s tím, že bylo řečeno, že se o 5% bude redukovat stavy od roku 13 do roku 18. A teď šlo o to zjistit, jestli toto snížení stálých zaměstnanců bylo vykompenzováno e, s zvýšením lidí najímaných na smlouvu. A ukázalo se, že náš počet zaměstnanců a náš organigram je stabilní, ale eh, zahrnuje větší množství těchto lidí na smlouvu, kteří jsou zaměstnáváni jak parlamentem, tak i politickými skupinami. Tam došlo ke zvýšení o 121% oproti eh, roku 2012, když bylo přes 800, kdy se teď dostáváme na 1866. A to je záležitost, která je víceméně společná um, institucím, ale některé jsou specifické pro parlament. Jednak internalizace bezpečnostní služby a řidičské služby. Dále vytvoření dvou nových DG, DG pro výzkum a DG pro bezpečnost a ochranu a posílení prostředků pro politické skupiny. Další skupina cílů dočasné potřeby pro zachování aktivit v případě absence stálých zaměstnanců a dále v, případný vstup um, nového členského státu, v tomto případě Chorvatska. A pátý důvod postupné nahrazování některých zaměstnanců smluvními pracovníky. A jsou to samozřejmě eh, mzdové náklady, testy se zvýšily vzhledem ke zvýšení počtu, plus eh, pravidelná eh, roční revalorizace platu, případně jejich posouvání do eh, vyšších platových tabulek. Já děkuji vám za pozornost, děkuji službám parlamentu, generálnímu tajemníku, tajemníkovi za skvělou spolupráci při ověřování a samozřejmě jsem vám i nadále k dispozici pro případné otázky. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Kasala. Děkuji vám moc krát, pane Kazalo. A nyní eh, mohu eh, s radostí říct, že mohu přivítat velice srdečně pana místopředsedu Evropského parlamentu Pedra Silva Pereiru a dávám mu tímto slovo. Hello, uh, good afternoon. Dobrý den, dobré odpoledne. Doufám, že se vidíme i slyšíme. Chtěl bych vás nejprve všechny pozdravit a rád bych řekl, že jsem velice rád, že se mohu účastnit dnešní schůze a že můžeme debatovat o udělení absolutoria pro Evropský parlament za rok 2019. Chtěl bych nejprve také poděkovat eh, všem pracovníkům i tlumočníkům a dalším, kteří mohli uspořádat, eh, pomohli uspořádat tuto schůzi přes videokonferenci. Také bych při této příležitosti rád poděkoval panu Gavaldovi za veškerou práci, za pozitivní eh, odezvu na přípravu tu zpráv, té, té zprávy. A takže bych eh, mu chtěla poděkovat a přeji mu také hodně štěstí s další prací a velice oceňuji veškerou práci, kterou jsme společně odvedli. Generální tajemník eh, už eh, také dal k dispozici odpovědi na dotazník a také i pan generální tajemník určitě eh, bude schopen vás ještě podrobně informovat o těch jednotlivých věcech. Já bych rád nejprve na úvod řekl, jaké byly priority pro rozpočet na rok 2019 v Evropském parlamentu. Ty priority byly schváleny Birem, byly schváleny také výborem pro rozpočet a také i plenárním zasedáním. Jak víte, Ehm, máme tři hlavní pilíře výloh v Evropském parlamentu, to znamená, e, jsou to výdaje na poslance, výdaje na personál a výdaje na politiku budov. To jsou tři hlavní pilíře. Na to jdou dvě třetiny rozpočtu a zbyla jedna třetina jde na telekomunikace, počítače, jazykové služby a také na evropské politické skupiny. Chtěl bych zdůraznit nejdůležitější mm, investice nebo nejdůležitější oblasti. Za prvé, byla zde volební, předvolební kampaň pro volby do Evropského parlamentu, která byla poměrně úspěšná, mm, upozorňovala na to, že se budou konat volby, jaký mají smysl a také upozorňovala na důležitost eh, učinit informovanou volbu při těchto volbách. Myslím si, že se nám podařilo tu kampaň velice dobře strukturovat, eh, kampaň byla komplexní a díky veškerým snahám jsme také dosáhli velice vysoké volební účasti. Byla to nejvyšší volební účast za posledních 20 let. Celkový rozpočet na komunikaci činil 33 milionů eur a bylo to vlastně rozpuštěno do dvou eh, finančních let. Mm, také se nakonec ty peníze vynakládaly i na kampaň ve Spojeném království, poté co došlo k eh, odložení eh, Brexitu. Druhá taková oblast, na níž investice, byly, eh, byla otázka bezpečnosti. Zde došlo k výrazným investicím, které začaly již v roce 2016. Nicméně investice v, eh, pokračovaly i v roce do, až do roku 2019. Týkalo se to zabezpečení budov, ale také i vybavení, vybavení personálu a také se eh, jednalo o velice důležitou oblast kyberbezpečnostní. Další Důležitou oblastí bylo pracovní prostředí poslanců i dalšího personálu nebo jejich personálu. To znamená, snažili jsme se mm, zlepšit eh, fungování pracovišť, eh, také zlepšit flexibilitu pracovišť, eh, přidat další vybavení. Teď máme také už více budov v Bruselu, tři budovy pro poslance v Bruselu a dva, dvě budovy ve Štrasburku, čili došlo k výraznému zlepšení. Výrazné investice se rovněž týkaly oblasti digitalizace a to celé řady oblastí. Zdůraznil bych program Evropského parlamentu, který se nazývá e-parlament. Také nové nástroje IKT, které byly schváleny a přijaty. Rovněž program otevřené mm, knihovny online, to znamená, že e, se lépe vyhledává v knihovně, Mm, pak je zde také i systém FMS, to znamená nový systém finančního řízení a další. No a další taková eh, důležitá kapitola se týkala ozelenění mobility v Evropském parlamentu. To znamená, měli jsme zde důležité ukazatele, velice ambiciozní ukazatele kam patřilo i snížení eh, emisí CO2 o 40 do roku 2022 a s velkou hrdostí mohu říci, že už do roku 2018 se tedy podařilo snížit eh, eh, ty úrovně o 37 v porovnání s rokem 2006, čili snažíme se snižovat Eh, emise CO2, snažíme se zmenšit svou uhlíkovou stopu, ty naše postupy v tom jsou úspěšné. Ehm, také se to má týkat třeba i obnovy vozového palku nebo zřízení dobíjecích stanic, to také bude součástí této strategie. Nakonec bych ještě rád řekl, že během roku 2018 se, se provedlo téměř 99 rozpočtu, pouze asi 1,2 rozpočtu. E, nakonec ty prostředky nebyly vynaleženy, takže si myslím, že to je velice dobrý výsledek. A také jsme využili různé me- mechanismy flexibility. Také tam šlo o to, že tam byl mm, určitý tedy přechodový rok. E, podařilo se nám třeba přenést prostředky na novou budovu Adenauer v Luxemburku. A takže si myslím, že celkový výsledek čerpání našeho rozpočtu je velice dobrý a teď už se těším i na následnou diskusi. Děkuji. Děkuji vám moc krát, pane předsedo. A teď dáme slovo panu generálnímu tajemníkovi. Vím, že patrně možná úplně nedodrží časový rámec, ale každopádně rovnou říkám, že jsme na to připraveni. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Já bych rád začal tím, že poděkuji účetnímu dvoru za jeho práci a jsem velice rád, že ani v tomto eh, roce nedošlo k žádným podstatným chybám, ale děkuji také za to potvrzení toho, že jsme dodrželi závazky z minulého víceletého finančního rámce, tedy eh, škrtat eh, personální stavy. To jsme dodrželi v plném rozsahu, pokud jde o úředníky a myslím si, že i analýza ohledně ohledně smluvních agentů je užitečná, protože je jasné z ní, že se pohybujeme ve stejném rámci jako ostatní instituce, anebo e, musíme e, nahrazovat externí smlouvy e, smluvními agenty. Tak je tomu například u řidičů. Tam jsme učinili toto rozhodnutí z důvodu potřeb v oblasti bezpečnosti. Děkuji také za poznámku o politických stranách a frakcích, které mají tak trochu zvláštní status v našem finančním managementu a těší se značné nezávislosti na administrativě parlamentu. Chtěl bych zejména dnes poděkovat také panu Gelvinovi, protože pan Gelvin na začátku příštího roku odchází do důchodu, což znamená, že tohle je poslední absolutorium, kterým se pan Gelvin zabývá a určitě uvidíme, že ani v letošním roce nebudou žádné critical action. Tedy problémy tu jsou, ale ne tak vážné, abych tak řekl, aby byly kvalifikovány jako kritické akce. To je také díky práci eh, pana Gelvina, který hodně pracoval na prevenci u jednotlivých oddělení a generálních ředitelství a eh, pracoval eh, na dohodách o pracovním programu a tím pádem byly problémy vlastně vlastně bylo, bylo jim zamezeno dříve, než dospěli do takových dimenzí, eh, aby byly označeny za critical action. A děkuji mu za věcnou a klidnou a kompetentní práci. Eh, Výslovně mu za ní děkuji. Eh, Pan eh, místopředseda Silva Pereira už řekl mnohé ohledně roku 2019. Byl to volební rok. Eh, já bych ještě chtěl zdůraznit tři věci. Za prvé, domnívám se, že eh, není možné přecenit to, že poprvé od roku 79 neklesla volební účast, nýbrž vzrostla. V roce 2014 zůstala víceméně stabilní ale tentokrát vzrostla eh, ze 42% na víc než 50%, to znamená o 8% bodů ale o 20 eh, To je tedy eh, značná změna kurzu a já doufám, že jsme k tomu přispěli tím, že jsme se eh, angažovali, více než 300 evropských občanů se angažovalo, eh, zapojili jsme občanskou společnost a zájmové organizace. Eh, například den před volbami se hrál v Německu fotbalový pohár v aréně Bayernu Mnichov a Bayern Mnichov, jak víte, je vždycky v červeném a bílém, ale tentokrát byl celý stadion v modrém, přestože největší konkurent Mnichov 1860 je modrý neexistují. Takže většinou tenhle stadion se neodívá do modré, nicméně všude se dalo dočíst, zítra jsou evropské volby, takže bylo to díky Evropské unii. A tohle jsou akce, které jsou nesmírně užitečné a e, ty se nedají ničím nahradit. Tohle je angažovanost občanské společnosti, která byla tentokrát extrémně důležitá a já bych e, chtěl v této souvislosti zmínit také naši kampaň e, What Europe Does For Me. Tam jsme nehovořili o nás, ale o Evropě pro občany, o tom, jaké má praktické výhody na regionální a místní úrovni a také v jednotlivých expertních oblastech. Pan místopředseda Silva Pereira už řekl, že máme v že se značně zlepšila situace kanceláří poslanců v tomto volebním období a chtěl bych k tomu doplnit, že jsme k tomu nemuseli nakupovat další budovy nebo pronajímat. To znamená, že všichni eh, eh, poslanci dostali k dispozici další kancelář ve Štrasburku, což je také poprvé za dobu, co existuje přímá volba, že má poslanec ve Štrasburku vlastní kancelář a zvládli jsme to v rámci stávajícího stavu budov, zejména tím, eh, že eh, administrativa eh, je nyní mnohem jaksi zabírá menší prostor. To je další signál, který nám velice pomohl ve Štrasburku. Právě tak v Bruselu teď máme eh, dvě kanceláře pro každého poslance, to je taky značný pokrok, aniž bychom museli kupovat nebo najímat nové budovy. A ještě poslední slovo. Eh, v roce 2019 a 2020 eh, probíhal také Brexit a já si myslím, že instituce jako Evropský parlament se chovaly velice férově a korektně, jak vůči britským zaměstnancům a úředníkům, všichni zůstali i nadále zaměstnáni a dohodli jsme se na můj návrh, o kterém rozhodlo eh, předsednictvo, že všichni z nich mají mít smysluplnou kariéru, meaningful career, tedy budou i nadále povyšováni, protože jsou tady jako Evropané a nikoli jako zástupci svého národního státu a myslím si, že tohle eh, dělal Evropský, udělal Evropský parlament velice dobře a že mu toto sluší. Děkuji vám moc krát. Děkuji vám, pane generální tajemníku, eh, milý Klausi Vele. Eh, já eh, mám nyní tu čest přivítat Roberta Gelvina. Vítejte zde a to v tom kontextu, o kterém už hovořil pan generální tajemník. Vítám vás tady a máte slovo. Please press the speak button. Já bych vám chtěl poděkovat za tuto příležitost se vás seznámit s výroční zprávou na rok 2019. Finanční nařízení vyžaduje, aby vnitřní auditor odevzdával zprávu, kde bude počet a typ interních auditů, které byly provedeny, základní doporučení, a opatření přijatá na základě těchto doporučení. Takže zpráva popisuje výsledek práce z roku 2019 a vysvětluje, že je, dochází k uzavření na základě posouzení celkového pro, profilu rizika. Tím může dojít ke stanovení priorit a určení zdrojů pro nejvíce, nejvíce rizikové oblasti. A já nyní popíši um, hlavní úkoly k roku 2019. Ohledem na významné změny pravidel udělování zakázek a významné změny týkající se smluvních vztahů s dodavateli na ten koncesní základ, tak e, a změny v cateringovém sektoru, tak tam jsme se zaměřili na postupy týkající se udělování koncesních smluv některým eh, externím eh, poskytovatelům cateringu. Na základě eh, těchto smluv to právo odměňování je pouze právem využívat cateringové služby po plném převzetí operačního rizika. Hlavní cíle auditu bylo dosáhnout ujištění, že byla splněna všechna pravidla a že plnění kontraktu uspokojuje potřeby parlamentu nákladově účinným a odpovídajícím způsobem a že také existuje monitorování. Audit ukázal, že v zájmu konzistentního dosahování těchto cílů je potřeba přijímat kroky v několika oblastech. Timing v rámci toho, aby časové limity odpovídaly postupu, potřeba jasnějších specifikací zadání, hodnocení na základě vydaných kritérií a na základě dostatečné dokumentace, validace modelů na základě konzultace s právní službou, řešení dodatků smluv v souladu s regulačními požadavky, monitorování smluvních podmínek a vytvoření nástrojem pro monitoring a reporting. Pozitivně konstatujeme, že DG Inlo se snaží implementovat všechny kroky včas. Dále e, informační komunikační technologie, bezpečnost, kdy bylo cílem posílit kyberodolnost parlamentu, a identifikovali jsme prioritu, pod, prioritní potřebu posouzení um, takzvaného přístupu, to znamená, kdo má přístup k jakým informacím v průběhu času, tím, že bude, budou navázána práva na soubor podmínek. Jsou tu e, kontroly pro pět kriticky důležitých aplikací a klíčového lokálního administrátora. Audit zjistil, že aby tyto modely přístupu mohly sloužit zájmům institucím a ošetřit rizika, tak se dají zlepšit následující oblasti. Snížit na minimum udělení um, autorizace takzvaným superuživatelům v oblasti Linuxu, včetně externích, dále posílení přístupových kontrol, u datových aplikací, včetně dalšího omezení přístupu k databázím a deaktivace eh, takzvaných generických přístupových účtů. Na úrovni lokálního administrátora by měly existovat jasné postupy u těch privilegovaných účtů. Interní audit odsouhlasil desetibodový plán z DG ITEC, jímž se mají řešit související rizika. Dále skupiny návštěvníků. Tam audit měl dva cíle. Zvážit regulační plnění procesu DG Coms eh, ohledně eh, pozývání oficiálně jmenovaných skupin a hodnocení účinnosti a eh, ekonomičnosti celého procesu. Předsednice přijalo nová pravidla týkající se přijímání návštěvnických skupin, která začala platit v roku 2017 a mm, takže jsme brali v potaz první roky fungování těchto pravidel. A uvědomujeme si významné výzvy a přechodná období a snahu zvýšit informovanost a zlepšit korektní implementaci. Rovněž zjišťujeme, že nadále zůstává velký prostor pro zlepšení kontrolního rámce a další vyjasnění platných pravidel, například pro proplácení náklad, nákladů skupin. A musíme zvýšit ještě ujištění v několika oblastech. Efektivita implementace pravidel o finančních příspěvcích, předně lepšího definování způsobilých nákladů a způsobilého období. Dále adekvátnost a efektivita kontrol ex ante a ex post při proplácení a podpůrných dokladů při e, nabití těchto nákladů. Dále plnění platných pravidel a za čtvrté zvládání kontrolních postupů pro plné plnění, splnění programu, zohlednění všech rizik, tomu jsme navili 14-bodový akční plán, který nyní probíhá, podstupuje konzultace. Ale financování politických stran a nadací, tam se zaměřujeme na plnění nařízení 1141 2014 o financování a tam za rok 2019 jsme řešili proces registrace a financování zakládání stran, na základě nového nařízení. Hlavním cílem byl ujistit se o účinnosti a efektivity, efektivitě procesu zakládání a monitorování, způsobilosti eh, stran a uskupení, aby existovala spolupráce mezi ehm, s, s parlamentem při implementaci všech aspektů nového nařízení. Interní audit pozitivně konstatuje konstruktivní přístup při plnění časových lhut. A z toho vyplynul akční plán na řešení určitého drobného počtu nedořešených otázek a to se rovněž konzultuje s DG Finance. Na základě přijetí značných modifikací implementačních opatření statutu poslanců od roku 2016 interní audit provedl eh, také eh, kontrolu proplácení nákladů pro poslance a těch základních dávek pro poslance. Hlavní cíle bylo eh, získat informace o plnění manažerských procesů ve vztahu k místním, eh, k výdajům místních asistentů a zejména vyhodnocení řádného, řádné finanční zprávy v, sou, v souladu s těmito procesy. Audit identifikoval prostor k, ke zlepšení v některých oblastech, profesní a smluvní zá, závazky, eh, řádná regularizace úč, eh, úč, účetních výdajů ze strany Eh, platebních agentur. To, jsou, to jsme probrali s DG Finance a se všemi aktéry a teď se finalizuje zpráva. A ještě chci stručně zmínit úkol, který jsme provedli, týkající se předběžného eh, přeskumu ehm, ochranného rámce, který vstoupil v platnost po novém nařízení, po vstupu v platnost nového nařízení v roce 2018. Cílem bylo se přesvědčit o plnění tohoto rámce, aby bylo jasné, že existuje udržitelná řídící struktura, že existují opatření, která mají zajistit osobní údaje, ochránit údaje a že existuje také ohlašování povinnost týkající se soukromých údajů. A nyní rovněž probíhá proces schvalování zprávy pro program 2020. Dvakrát za rok interní audit provádí follow-up všech akcí z předchozích zpráv. V roce 2019 to zahrnovalo validaci 93 kroků z 21 předchozích zpráv a mohli jsme tak uzavřít 36 těchto akcí. Jak bylo zmíněno, tak žádné z těch otevřených nejsou v kritické oblasti. oblasti. Chci odkázat také na auditní panel a jeho roli při přeskumu kontrolních oblastí. Zpráva vysvětluje, jak to odpovídá osvědčeným postupům oblasti corporate governance. Ještě chci říct, že moje nezávislost nebyla žádným způsobem narušena ani kompromitována v roce 2019 a chci poděkovat členům auditního panelu a generálnímu tajemníkovi za jejich setrvalou podporu v průběhu roku 2019 a chci poděkovat za jejich vřelá slova pan, panu Silu Perérovi a generálnímu tajemníku eh, na mou adresu. A konečně chci vyjádřit své ocenění za skvělou spolupráci při práci na auditu ze strany všech zúčastněných orgánů a odmlouvám se, že jsem zkra- mírně překročil udělený čas. Thank you very much. Um, we give you a warm thank. Ano, děkuji. My vám velice děkujeme a jsme rádi eh, za vaši práci, které jste se vždycky velice pečlivě věnoval v Evropském parlamentu, takže pokud jste překročil dobu o jednu minutu, tak je Eh, tak se nic neděje samozřejmě. A teď má slovo pan Michael Adam. Please press the speak button. I think, yes. Thank you, madam. Děkuji za slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Doufám, že se vidíme i slyšíme. Já bych chtěl poděkovat za slovo. Jsem velice rád, že mohu představit zprávu o našem orgánu pro evropské politické eh, skupiny a nadace za rok 2019. Rok 2019 byl pro nás výjimečný rok a to ze dvou důvodů. Za prvé, samozřejmě ten, ten první důvod byl eh, volby do Evropského parlamentu, což sebou nese celou řadu otázek evropských politických eh, stran eh, a voleb, nebo a jejich zapojení do voleb. A ten druhý důvod byl ten, že v roce 2019 jsme poprvé předkládali účetní závěrku, která se týká strach z politických stran a nadací řeknu pár informací o obou těchto důvodech. Začnu volbami. Co se týče eh, pravidla 1141, eh, tak je tam eh, několik takových nejasností, protože politické strany mají nárok vést kampaň, ale zároveň jsou tam omezení, která se týkají čerpání rozpočtu Eh, náš orgán společně s generálním ředitelem pro finance Evropského parlamentu jsme eh, sestavili pět takových hlavních zásad a těmi se mají řídit politické strany, když chtějí vést kampaně během voleb do Evropského parlamentu, eh, pardon, během evropských voleb hmm. To znamená, otázka je, eh, jedná se o evropskou kampaň, jakou kampaň můžeme nazývat evropskou kampaní. A pak se ještě k tomu vrátím za chvíli, protože budu hovořit o všech těch zásadách. První zásada je rozsah, to znamená, ta kampaň by měla být ve svém rozsahu evropská, měla by se tedy konat v několika členských státech. Za druhé, evropský obsah se má, to znamená, ta kampaň se má zabývat evropskými tématy. Za třetí, eh, evropské politické strany by měly vzít tu kampaň za svou, to znamená, eh, že ta kampaň by měla být v zájmu těch politických stran a neměla by být v zájmu třeba národních, vnitrostátních stran. Dále, mus, mm, musí být jasné, že kampaň je eh, přičitatelná jedné politické straně. A poslední zásada je, že kampaň musí být v souladu s příslušnou národní legislativou. Evropské politické strany uvítali toto vyjasnění z naší strany a z, ze strany generální ředitelství pro finance. Nicméně stále se jedná o dost obtížnou oblast a mm, některá pravidla jsou trošku mm, v napětí. To znamená, že bychom o tom určitě měli hovořit ještě předtím, než dojde k dalším evropským volbám v roce 2024. A měli bychom se zamyslet eh, nad tím, zda tedy nějak nepozměnit nebo nevyjasnit to pravidlo 1141. Dále, co se týče účetní závěrky, v roce 2019 jsme provedli revizi poprvé této účetní závěrky. Bylo to poprvé, kdy evropské politické strany a nadace fungovaly mm, v novém systému podle jiných pravidel a i pro nás to bylo něco nového a jak, jak vždy, když je to nějaký nový systém, tak je tam zapotřebí nějaký čas, než se všichni přizpůsobí novým principům, novým pravidlům. Také byly tam třeba nová pravidla, jak podávat informace, jak má být vyprat formát těn zpráv, obsah zpráv. A mm, také třeba byl problém s tím, aby ty zprávy byly srovnatelné, aby některá nebyla příliš obecná a jiná zase příliš podrobná. A pak tam také byla otázka, jak klasifikovat některé finanční transfery a činnosti. Já asi už eh, mohu skončit s tím, že ještě Řeknu, že celkově zde pracovala velice taková kooperativní eh, práce, kooperativní duch politické strany a nadace se snažili, aby eh, vyhověli všem, pro, všem těm pravidlům. A zase na druhou stranu my jsme jim navrhovali různé eh, formáty, různé šablony, různé vzory. Celkově můžeme říci, že cílem všech politických stran a nadací bylo splnit, dodržet všechna pravidla a ten obrázek celkově je pozitivní. Děkuji a samozřejmě rád odpovím vaše případné dotazy. Děkuji. Paní předsedkyně, bohužel bez zvuku. Sorry, sir, we cannot hear you. I'm gonna refresh your... Paní předsedkyně, bohužel vás neslyšíme a zaktualizuju vaše spojení. Please press the speak button. Začněte prosím tlačítko speak. Oh yes, thank you. I just didn't hear. Ano, děkuji. Já jsem po, neslyšel, že jsem dostal slovo. Chtěla bych všechny pozdravit a chtěla bych poděkovat paní předsedkyni. Také děkuji všem uh, zejména zástupci Evropského účetního dvora, panu Kazalovi, také děkuji místo předsedovi Evropského parlamentu panu Pereirovi, děkuji generálnímu tajemníku panu Klausu Belemu a také všem kolegům. Chtěl bych vám všem popřát eh, hezké odpoledne. Chtěl bych nejprve poděkovat za vynikající prezentace, které jsme zde slyšeli v tomto slyšení. Rovněž bych chtěla poděkovat generálnímu tajemníkovi za velice komplexní odpovědi na dotazník, jež byl předložen členy e, našeho výboru a také děkuji jednotlivým generálním ředitelstvím, která spolupracovala na této práci. A ještě samozřejmě také chci říci, že ta práce byla uskutečněna navzdory všem obtížným podmínkám způsobeným pandemí COVID-19. Um, musíme vzít úvahu, že náš rozpočet představuje pouze asi jednu pětinu veškerých eh, výloh všech evropských orgánů. Musíme však říci, že i když celkově se ten rozpočet Evropského parlamentu navýšil, tak eh, podíl, jeho podíl eh, na celkovém rozpočtu věci toho finančního rámce pokleslo V roce 2015 to bylo 19,8%, v roce 2019 to bylo 18,5%. Já trochu navážu na to, co už jste zaznělo. Chtěl bych se vyjádřit ke klíčovým událostem, které se udá, hrály v roce 2019 pro Evropský parlament. Také se vyjádřím k některým um, obla, oblastem eh, s, dota, s otazníkem a také mm, tam mám některé komentáře, které se týkají toho, co říkal pan Vela i pan Kazala. Jak víme, došlo ke změně Evropského parlamentu k poslanců. Bylo zapotřebí tedy sepsat stovky nových eh, smluv a přivítat eh, nové poslance do Evropského parlamentu. Nicméně mohu říci, že máme velice dobré zkušenosti, respektive evropští, parlam, pardon, evropští poslanci ocenili například naši kampaň European Village, pardon, Welcome Village, tedy ten systém, jak jsme eh, jak probíhaly všechny ty původní ty přijímací eh, formality, také i třeba poslanci ocenili nové, eh, pracu, nové kanceláře, nové budovy a tak dále. V roce 2019 také se ukázalo, že i komplikované procesy je možné dobře eh, jak se zmanažovat, eh, když máme dobré postupy. Třikrát došlo během roku 2019 k odložení termínu Brexitu, což mělo velký dopad na rozpočet. To určitě nesmíme opomíjet protože eh, rozpočet byl naplánován tak, že se nečekalo, že se bude ještě platit třeba volební, předvolební kampaň v eh, Spojeném království a také ani to, že se tam ještě budou platit eh, poslanci, poslancům a asistentům jejich výlohy a platy, protože oni tam vlastně celkově ještě zůstali. Takže celkově ty výlohy navíc, s nimiž se nepočítalo, bylo asi 90,2 milionů eur. Chtěl bych podě- ještě pogratulovat generálnímu ředitelství pro komunikaci za vynikající volební kampaň, to vlastně už začala v roce 2018 a výsledkem té eh, volební kampaně bylo k tomu, že poprvé po od roku 1971, kdy začaly přímé volby, se navýšila volební účast. Také zde byly e, různé výlohy na zvýšení viditelnosti Evropského parlamentu a e, také mm, zde byly různé e, postupy, které se týkaly třeba boji s kyberzločinností nebo s kyberbezpečností. Chtěli jsme Chtěli bychom navázat na tento pozitivní trend z té minulé volební kampaně i v té budoucí předvolební kampani. Já bych ještě chtěl se zeptat generálního tajemníka, jak eh, máte vy v plánu pokračovat s těmito komunikačními politikami a strategiemi eh, i po těch volbách? Například, jak chcete bojovat s dezinformacemi, které útočí na parlament, nebo jak chcete bojovat se snahami podkopat důvěru v Evropskou unii a jaké strategie máte v současnosti zavedené? Já jsem se již setkal s několika generálními řediteli a s různými útvary které přispívají v tomto úsilí. Ehm, jejich úsilí se také liší, nebo jejich práce se liší. Nicméně jsou tam určité obavy, kde je zapotřebí zlepšit výkon. Já bych chtěl eh, upozornit na tři oblasti. Za prvé, musíme si uvědomit, že ve víceletém finančním rámci došlo k tomu, že dojde k poklesu pracovníků. Um, stávající situace není udržitelná a je zapotřebí zamyslet se nad všemi možnými řešeními. Za druhé, když se podíváme na rok 2019, tak vidíme, že tam byl velká poptávka po inovativních eh, komunikačních technologiích, které mají zlepšit efektivitu, které mají také uvolnit eh, lidské zdroje pro jiné oblasti. Chceme používat eh, technologie chytrým způsobem. Já to chápu tak, že jsou zde určité generální ředitelství, která nemají dostatek ani pracovníků, ani prostředků, aby zaváděly nové technologie. A na druhé straně mají problémy s tím, aby eh, nabrali nové kvalifikované pracovníky, eh, protože na trhu eh, při výběru, při náboru nových pracovníků soutěží se soukromými firmami. Tím jsou naše tím je, Evropská, tím je Evropský parlament zranitelnější vůči ostatním i vůči jiným rizikům. To znamená, pokud Evropský parlament chce snížit rizika a chce eh, internalizovat určité služby, měli bychom zlepšit, zvýšit svou atraktivitu, eh, co by zaměstnavatele. Další věc. Evropský parlament eh, samozřejmě musí reagovat na bezprecedentní výzvy kvůli covidu po vypuknutí epidemie bylo zapotřebí eh, reagovat na mnoho problémů. Byla zde velice eh, zvýšená eh, digitalizační ehm, aktivita, abychom mohli zvládat svou práci. Evropský parlament eh, pouze za, za pouhých šest měsíců eh, zrychlil tu digitalizaci eh, mnohem rychleji, než vlastně to bylo v plánu to provádět během několika let. Protože ještě nevíme, jak dlouho bude v, tato pandemie trvat, tak bych chtěl zdůraznit, že je naprosto zásadní, abychom udělali vše, co je v našich silách – aby se poslanci mohli vrátit k běžným pracovním metodám. To znamená, aby poslanci mohli být fyzicky přítomni v budovách parlamentu a to co nejdříve. Musí zde být postupné uvolňování všech omezujících opatření, vždy jakmile to situace dovolí. A Evropský parlament se musí znovu vrátit k běžné práci ta stávající, ty stávající pracovní metody musí být považované pouze za velikou výjimku a nemohou takto dlouhodobě nějak pokračovat. Teď mi ještě dovolte několik komentářů ke konkrétním výzvám a ke konkrétním problémům. Pane Kalvine, já mám nesmírnou radost, že jsem slyšel, že v interním zprávě eh, nebo v tom zprávě o interním auditu nejsou žádné výrazné pochybení. Ehm. Ehm. já bych chtěla požádat pana Galvena, aby vzal v úvahu všechny interní, ve, ve svém v tom interním auditu. Chci se zda co vidíte jako hlavní eh, riziko pro Evropský parlament. A kdy můžeme očekávat, eh, že bude k dispozici hotová, kdy už bude k dispozici hotová ta zpráva interní, eh, o interním auditu, která se teď připravuje. Pak se musíme věnovat otázkám bezpečnosti. To znamená, třeba dochází v budovách ke krádežím. To není přijatelné. Takže musíme také zlepšit situaci. Dále se musíme snažit zabránit eh, různým spožděním v případech, kdy je nutné do eh, systému manuálně zadávat mnoho informací. Takže já teď shrnu hlavní věci, které chci říci. Za prvé, nedostatek pracovníků a problémy eh, nabrat určité profily zaměstnanců. Za druhé, během předvolební kampaně jsme měli určité dobré postupy, dobrá viditelnost parlamentu, Eh, boj s dezinformacemi eh, a kyberbezpečnost, toto všechno bychom měli dále rozvíjet. A za třetí, eh, potřebujeme inovace, bezpečnost, kyberbezpečnost, nové technologické inovace a řešení. A za čtvrté, a pokud má legislativní práce pokračovat na vysoké úrovni a kvalitě, tak je důležité, aby všechna protikovidová opatření byla co nejrychleji uvolněna, jakmile to situace dovolí. Ještě bych chtěl zareagovat na to, co říkal pan Galvin ve své prezentaci o interním auditu. Velice eh, to eh, zohledním ve své zprávě, zohledním tam veškerá zjištění, eh, také zejména ta zjištění, která se týkala těch návštěvnických skupin a potřeby jejich lepší kontroly. Děkuji. Děkuji. Děkuji vám moc krát, Petri. Vzhledem k tomu, že tam bylo několik otázek, tak možná pan generální tajemník by mohl odpovědět na některé z nich a potom bychom dali slovo dalším. Ano, Děkuji vám moc krát. Tak nejprve děkuji za laskavá slova ohledně té uvítací vesničky a také ohledně eh, renovace eh, kanceláří poslanců. Eh, to byla skutečně ojedinělá snaha DG Inlaw a DG Tech. A k těm otázkám. Za prvé, co děláme v oblasti kyberbezpečnosti? Tak jednak v institucionální oblasti panuje spolupráce eh, a eh, také naše instituce eh, má k dispozici zvláštní rozpočet a příslušné generální ředitelství poprosilo o podporu konkrétně v oblasti kyberbezpečnosti ta dodatečná otázka je 2 miliony, která jim byla dána k dispozici, nebo bude jim dána k dispozici. Rozhodující je ale to, abychom měli kvalifikované zaměstnance a zaměstnankyně a je třeba jasně říci, že tady nejsme konkurenceschopní platíme tu cenu za dvě reformy služebního řádu, která se postarala především o to, aby nástupní platy byly čím dál nižší a u těchto nástupních platů jsme na pracovním trhu který se značně zlepšil za poslední roky, v mnoha zemích už nejsme konkurenceschopní, což vede k tomu, že geografická rovnováha už nemůže být zajištěna. Jenom abych uvedl jeden příklad. V Lucembursku máme více než 2080 eh, zaměstnanců eh, u eh, kategorie pod 40 let, ale nemáme ani jednoho Lucemburčana, protože v Lucembursku na pracovním trhu nejsme konkurenceschopní. To platí i u dalších členských států, například pro Švédsko, kde zkrátka čím dál více se propadáme. Pokud jde o urychlenou digitalizaci teď v krizi, tak eh, máme eh, plány v rámci strategického exekučního rámce na polovinu legislativního období a na celé období a my jsme je provedli za několik málo měsíců posledních. To znamená pracovní nástroje pro strategické plánování, které jsme inicializovali v minulém roce, jsme značně využili v době krize a značně nám pomohly. Pan zpravodaj apeloval na to, aby pracovní podmínky poslanců se vrátily co nejdříve do normálu, tedy aby byla umožněna fyzická přítomnost. E, předseda parlamentu na konci října musel učinit těžké rozhodnutí, protože e, počty nakažených v Belgii stouply přes tisíc e, za týden. To znamená 20 krát více, než kolik je nutné k tomu, aby, označ, aby byla nějaká zóna označena za červenou zónu a právě tak eh, nebylo jasné, zda kapacita intenzivní péče v této zemi je dostatečná. Eh, já právě připravuji eh, notu na zasedání předsednictva na 23. listopadu, která možná nabídne možnosti dalších bezpečnostních opatření, respektive jejich zrušení, aby byla fyzická přítomnost poslanců opět možná. Děkuji vám moc krát, pane generální tajemníku. A nyní dávám slovo ještě Robertu Gelvinovi, protože dostal dvě otázky. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně, a děkuji panu zpravodaji za jeho otázky. Ta první se týká toho největšího rizika, podle mého názoru. A největší riziko, které jsme identifikovali, je kybernetická bezpečnost. Já bych k tomu řekl, že v posledních dvou letech je naší prioritou toto riziko zkoumat. A to zejména posílení eh, bezpečného nakládání s informacemi. A mohu s radostí říct, že vývoj, vývojem v tomto roce bylo přijetí nové informačně bezpečnostní politiky a kromě toho jsme měli všeobecný akční plán, ten byl hodnutý od roku 2018 a jeho eh, implementace je plánovaná na konec eh, letošního roku. A tam jsou body jako zlepšení eh, identifikace, ochrany a monitorování hardwareu, softwaru a sítě. A také upozorňujeme na potřebu centralizované eh, autorizované sítě a potom eh, tu máme také opatření na detekci a reakci proti kybernetickým bezpečnost, eh, bezpečnostním hrozbám. A to všechno bylo dohodnuto s, se, s odpovědnými odděleními a s Chief Information Officer a Pevně doufám, že až se dostaneme k následným krokům, tak zjistíme, že mnoho z toho bylo vyřešeno. Nicméně i nadále tomu přikládáme prioritu a právě proto teď dokončujeme eh, druhá, druhou z těch, druhý z těchto nástrojů, což je zpráva identit a přístupů. A pokud jde o ty e, kroky, které byly dlouho potřeba, tak bych chtěl upozornit na to, že jsme s managementem dohodli dva termíny, když jsme se domlouvali na akčním plánu a to je základ našeho reportování. Je to dohoda o akčním plánu a my ji budeme sledovat vždy po šesti měsících, tu implementaci. Občas nějaká akce proběhne, ale není dostatečná k tomu, aby se riziko snížilo na takovou úroveň, že bychom tu akci mohli ukončit. Nicméně naše zprávy upozorňují na snížení rizika, takže riziko při urychlení implementace akcí momentálně samo o sobě nepředstavuje závažnou hrozbu, když vezmeme instituci jako celek. A eh, já beru na vědomí úmysl zpravodaje, eh, kterým je využít výsledek eh, té zprávy, kterou teď dokončujeme s kolegy z DG.com. Děkuji vám moc krát, paní předsedkyně. Děkuji vám a nyní má slovo Lara Walters a po ní Žil Boaje. Děkuji, Moniko. Mám celou řadu dotazů na pana Veleho. Chtěla jsem mu předně poděkovat za odpovědi, které nám už poskytl i písemně. Děk, souhlasím s tou chválou, co se týče rychlého uspůsobení se parlamentu novým okolnostem. Mám dvě krátké otázky a pak eh, ten dobrovolný penzijní fond, protože to mi dělá starosti. Jednak otázka mateřské dovolené, otázka 10 toho dokumentu, kde vaše odpověď byla, myslím, pozitivní. Řekl jste, že další rozhodování ohledně distančního hlasování a tak dále bude předmětem rozhodnutí předsednictva a bude vyžadovat změnu jednacího řádu. Můžete potvrdit, že je nyní v pravomoci eh, předsednictva přijmout takové rozhodnutí pokud ano, tak to by bylo velice pozitivní. Ale já jsem pochopila, že rada by měla změnit článek 6 volebního zákona. Dále otázka uh, úklidu uh, či čištění. Jestli proběhne nějaký průzkum ohledně spokojenosti s jejich pracovními podmínkami. Chtěla jsem se znovu zeptat na tuto věc, protože toho se týkalo absolutorium za rok 2018. Provedete tento průzkum eh, pro tyto zaměstnance údržby a úklidu. A pak ještě k tomu penzijnímu fondu. Otázka 11. Striktní, striktnější podmínky dodatečného příjmu pro poslance. Vy jste řekl, že nemůžete změnit jedn, ten kodex jednání pro poslance, ale ten, tento kodex etický vyžaduje, aby poslanci respektovali ta pravidla takzvané dezinteresovanosti. A já bych se chtěla, eh, a nestranosti, a chtěla bych se zeptat, jaká, jakou možnosti tady předsednictvo má, co se týče případných změn. Um, a víte, že co se týče toho dobrovolného penzijního fondu, který byl uzavřen v roce 2009, takže spadá pod lucemburské právo, že více méně je to lucemburský eh, investiční fond a já jsem zadala nezávislý průzkum na toto téma, je to vlastně SICAV, který může dát záruky účastníkům pouze tehdy, je-li to rozhodnuto na základě smlouvy. Smlouvy mezi Evropským parlamentem a fondem ale ten samotný fond nezahrnuje žádnou záruku, protože akcie mohou jít nahoru, dolů, mohou být určité fluktuace, čili samotný ten nástroj nezahrnuje žádné takovéto záruky. A zdá se, že smlouva s Evropským parlamentem prostě absentuje, chyby. A já bych chtěla jasnou odpověď, jestli jste si vědom existence takové smlouvy, jestli nám tu něco uniká. Pokud není žádná smlouva, tak pak by mě zajímalo, na základě čeho a z čeho vychází předsednictvo, co se týče záruky tohoto fondu. Myslím, že k tomu nebyla žádná konkrétní záruka, z čeho vyplývala nutnost udělení záruky tomuto fondu. Myslím, že je to naprosto relevantní, protože to v podstatě znamenáme, znamená, že eh, zaručujeme tento fond eh, penězi daňových poplatníků. Vaše odpověď byla stručná, vy jste řekl, že mm, byly eh, zjištěny potřebné a případné dopady, ale v podstatě se neodpovědělo. Já to nemohu přijmout jako odpověď. Já chci jasnější odpověď. to, co, o čem co jste zmiňoval, eh, ty dokumenty z, roku 2015 až 2018. a pokud není, můžete mi to dát k dispozici a pokud eh, mě by zajímalo, jestli je smlouva a jestli je možné tento fond likvidovat, zlikvidovat nebo zvýšit ten čas odchodu do eh, důchodu, nebo snížení penzijních práv a do jaké míry by to bylo možné. To bylo Nyní žil boje za Renew. Euh. Ano, děkuji. Děkuji vám, pane generální tajemníku, za vaše slova. Děkuji, že jste odpověděl vyčerpávajícím způsobem na rekordní počet otázek, které vám byly položeny, což myslím svědčí o zájmu o toto téma. Budu se držet pouze toho roku, to, toho roku 2019, že máme trošku tendenci hovořit o problému současného letošního roku nebo některých předchozích let, ale je to ro, ro, rozhodný rok 2018 a já se toho chci držet do jaké míry se parlament přizpůsobil různým implikacím Brexitu. To je důležité pro nás, politicky pro vás, se správního hlediska těžké uřídit v různých zprávách, kdy jsem mělo za to, že, Evropská, že Británie zůstane, takže odejde, takže se zůstane, tak se to prodlužovalo. Evropské volby proběhly ještě ve Spojeném království, když, i když už neměly. Evropský parlament měl trošku jinou komunikační kampaň v Británii, zaměřenou na účast. Já jsem slyšel, že v celé Evropské unii byla vys- historicky vy- vysoká účast ve volbách 2019, obzvlášť ve Spojeném království. A mě by zajímalo, jestli z toho můžeme vyvodit nějaká poučení do budoucna, když parlament bude mít nějaké konkrétní kampaně v některých zemích, do jaké míry lze vyhodnotit specifické vlastnosti těchto zemí, kdy Spojené království bylo považováno za zemi, kde hrozí riziko fake news a dezinformací za účelem diskreditace Evropské unie, za eh, účelem šíření falešných zpráv a e, klamání voličů. A tento, toto riziko existuje v podstatě ve všech 27 státech. A my bychom ho měli zohledňovat. Samozřejmě, že vy nejste politickým orgánem a to se týká samotných kandidátů, ale měly by existovat nějaké nástroje o možnosti informovat občany o dezinformacích, o falešných informacích, aby eh, volič mohl odevzdat svůj hlas na základě informovaného rozhodnutí. Mě by zajímalo, jestli bychom mohli transponovat tu iniciativu z Británie do jiných zemí. Děkuji vám obecně za všechno, co děláte ve vaší práci. Samozřejmě jsme teď v těžších pracovních podmínkách. Já děkuji, že tu s námi jste, že při nás stojíte. Já mohu potvrdit, že se nám dostalo velmi vstřícného přivítání. Došlo k velké obměně eh, stavu poslanců mnoho s, s množstvím nově příchozích. Ale došlo k poněkud takovému zádrhele, k takovému úzkému místu, co se týče eh, náboru asistentů, to jsem konstatoval já i další Kolegové, je těžké nabrat nové asistenty, kteří by nám pomáhli v naší práci. A mě by zajímalo, jestli pro to přechodné období příště z toho budeme moci schopni vyvodit určitá poučení, jestli se z toho poučíme, jestli budeme schopni posílit personální oddělení dočasně, abychom byli schopni čelit tomuto přílivu nových poslanců, aby mohli hned od začátku začít pracovat. Děkuji. Encore une fois, Daniel Freund wäre jetzt der nächste. Tak další je Daniel Freund. I'm sorry, Mr. Freund, we cannot hear your... Uh... Pane Freunde, bohužel vás neslyšíme, máte špatný zvuk, já zaktualizuju vaše spojení. Can, can you try to speak again, please? Můžete to zkusit říct znovu, prosím? I refresh it. Thank you. Tak jenom velice krátce vezmeme Tomáše Zdechovského na jednu minutu a potom uh, eh, Izabel Garcia Muñoz a pak dostane slovo pan Freund. Už se mi to zaktualizovalo, slyšíte mě? Slyšíte mě? Ano, perfektní, říká paní předsedkyně. One thing I've used uh, in the past uh, that I've talked about in the past is the já jsem v minulosti často hovořil o nástroji ke zveřejňování schůzek s lobbysty. Momentálně asi 250 poslanců to používá, což znamená, že 450 poslanců to nepoužívá. A já bych chtěl vědět, jestli můžeme udělat něco víc, abychom je motivovali k tomuto používat. A potom my jsme v minulosti hovořili eh, také o tom, aby to bylo co uživatelsky nejpříznivější, eh, to eh, zveřejňování těch schůzek. Takže zajímalo by mě, kdy můžeme očekávat nějaké změny. My jsme o tom měli výměnu názoru s předsedou. A druhou otázku, ta se e, týká tendrů s jedinými uchazeči. Těch bylo 1369 takových, kde byl pouze jeden zájemce za rok 2019. A mně se to zdá strašlivě vysoké číslo. Zvlášť když se podívám na e, to, jaké firmy jich získaly nejvíc, tak šlo tady o hotelové pokoje, o e, automobily a podobně a to zrovna nejsou sektory, kterým by chyběla konkurence. E, takže jak zajistit, abychom měli více nabídek, až bude Evropský parlament vypisovat tendry. A třetí otázka se týká principu otáčivých dveří. V roce 2019 459 eh, poslanců odešlo z parlamentu a pouze jeden z nich splnil jednací řád a eh, dal parlamentu vědět o své nové aktivitě eh, v oblasti lobbyingu. A já vím, že takových poslanců je více, kteří se začali věnovat těmto aktivitám aktivitám. Takže eh, ještě jednou, jak se postarat o to, abychom adekvátně komunikovali s poslanci, kteří odcházejí z parlamentu a jak je informovat o této povinnosti. Bylo by například možné, aby protože je, je možné, že někteří zneužívají svého bývalého poslaneckého odznaku eh, přístupové karty a dostávají se do budov parlamentu, takže bylo by možné je informovat o tomto eh, pravidle. A když někdo zažádá o lobistickou přístupovou kartu, tak provádí se nějaké kontroly, zda splnili pravidla jednacího řádu a služebního řádu ohledně notifikací eh, vůči parlamentu. A ještě poslední otázka. Eh, já jsem se už ptal na zdroje obnovitelné energie pro parlament, protože by mě zajímalo, jak vypadají na základě smluv e, o elektřině, e, které Evropský parlament má. Víme, zda je to elektřina solární, větrná, e, hydroelektřina nebo například jaderná energie z poměrně pochybných belgických reaktorů. Můžete prosím odpovědět na toto? Děkuji vám moc krát, pane Danieli Freunde. Teď máme velice málo času. Když se nebudete kolegové zlobit, tak já už eh, nebudu dávat prostor ke Catch the Eye, protože jinak se dostaneme do velkých problémů. Skutečně máme teď problémy, protože tlumočníci teď odcházejí a dávám nyní slovo na závěrečné závěrečných pár slov našemu místopředsedovi a potom eh, panu Velemu. Potom pan Gelvin, pak pan Adam a na závěr pan Kazala. Takže nejprve pan místopředseda. Okay, thank you. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já vás nepřipravím o příliš mnoho času. Nechám to. Nechám, dám, dám více času generálnímu tajemníkovi, ale konstatuji jenom, že jsme měli dobrou implementaci našeho rozpočtu. A chci jen potrhnout poselství našeho vnitřního auditu, že už není žádná riziková situace, žádné systémové pro- problémy. A jenom chci obrátit vaši pozornost na to, že tedy navýšení eh, rozpočtu parlamentu bylo pod možnostmi příslušného stropu pro stávající víceletý rámec. uh, using our budget. Then thank you so much. Thank you very much. Thank you very much for your dedicated work. Děkuji moc krát za vaši oddanou práci a nyní pan generální tajemník Vele, prosím. Děkuji vám moc krát a děkuji také eh, paní místopředsedkyni, že mi dala trochu času. mein Verständnis Paní Wolters, pokud jde o mateřskou dovolenou, tak to je otázka, Eh, která se týká eh, předsednictva, protože to musí politicky rozhodnout eh, o tom, jak to chce upravit. Pokud jde o uklízeče, tak to jsou externí firmy. Anglicky už? Dobře, budu mluvit anglicky. Tlumočení končí. We are not entitled to do a staff survey for those companies. But I can assure you that if problems are coming up, we are taking it seriously and we are taking it to the company leadership.